Frakce GUE NGL eh, prosí paní Biňu Koliakáry v výboru pro rozpočtové záležitosti eh, jmenovat i do tohoto výboru, respektive nejsou-li námitky, je toto jmenování schváleno. Eh, z rady jsme obdrželi texty k přijetí z prvního čtení. Dorazilo nám také stanovisko.